se dostáváme k vysvětlení hlasování. Nejprve to bude naše první zpráva, ke eh, které se chce vyjádřit pan Klejs. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Já jsem hlasoval proti zprávě Tavareze, protože zavedení programu Znovu usídlování v Evropě je krokem k harmonizované evropské asilové eh, politice a nemusíme být prorokem. Víme to již dnes, že takováto asilová politika by vedla k eh, nesmírnému nárůstu žadatelů o azyl v členských státech EU. A v této zprávě především stojí, že zavedení takovéhoto evropského programu znovu usídlování by podpořilo eh, migraci eh, nelegálních migrantů. A tento svatouškovský eh, argument se objevuje vždy, když rozhodujeme o textu o migraci. A to je opravdu <clears throat> dáno tím, například v Belgii eh, se podá žádost o azyl a eh, ta je potom zamítnuta, je to vlastně do jisté míry eh, odměněno, takže to nevede k žádnému řešení. Paní Rojtová. Paní Rojtová, prosím přijali jsme směrnici která bezpochyby otevře další cestu eh, pro výzkum energetické účinnosti budov a přispěje k úsporám díky zateplování budov. ovšem eh, problémem jsou zejména staré budovy a nejen paneláky. včera kolega marinescu zmínil speciální fond otázkou jsou další zdroje v době krize proto je nutné lépe využít současné zdroje jsou to procenta pro rok two thousand and ten až. two thousand and fourteen děkuji. Nyní přejdeme ke zprávě pana Coelia a opět mám na seznamu paní Rojtovou. Paní předsedkyně, Eh, já jsem chtěla ještě ke zprávě o uprchlickém fondu tak jsem se hlásila. chtěla bych říct že hlasovací zařízení ukázalo že jsem se zdržela ale já chci zde deklarovat že podporuji eh, společnou odpovědnost za důstojnější podmínky pro legální azylanty že jsem byla pro naopak samozřejmě musíme účelněji bojovat s nelegální migrací. a nyní tedy k bodu schengen jestli mohu. Eh, dnes jsme odhlasovali další kroky pro spuštění druhé verze informačního systému schengenu který posílí bezpečnostní záruky pro všechny evropany žijící v jednotném prostoru bez hranic. nicméně na ideu schengenu a evropské pospolitosti vrhá vážný stín praxe německé a rakouské policie kdy řada českých občanů je nucena absolvovat nadbytečné podrobné a důstojnost degradující kontroly na vnitřních hranicích. na tento problém jsem mimo jiné upozornila již před dvěma lety lety v interpelaci evropskou komisi a situace není dodnes uspokojivě vyřešena. dochází tak k jasnému porušení pravidel a českým občanům včetně podnikatelů a pracovníků je omezován volný pohyb což patří mezi základní svobody garantované i chartou základních práv unie. děkuji. <clears throat> Děkuji a nyní ke zprávě Tavarese. Pán Mastela. Una politica migratoria, signor Presidente, che voglia essere equirealistica. E Děkuji za slovo. Pokud jde o tuto konkrétní politiku, měli bychom být realističtí a právě proto potřebujeme společnou politiku v Evropě, společnou asilovou politiku, která by byla udržitelná a která by byla opravdu solidní. Zároveň se musíme zabývat humanitárními, ale nesmíme zapomínat na ekonomické problémy. To znamená, že náklady musíme všichni sdílet, finanční náklady musíme všichni sdílet. Ovšem to, co máme v rozpočtu k dispozici, to nestačí pro pokrytí těchto záležitostí. Členské státy se utíkají k nevládním organizacím, sociálním partnerům, různým soukromým zdrojům, možná i dobrovolnickým zdrojům a tak dále. V rámci nových finančních perspektiv bychom možná měli vytvořit takový konkrétní fond pro ad hoc financování těchto konkrétních záležitostí. Všichni bychom měli spojit naše síly, abychom pomáhali uprchlíkům, především těm, kteří jsou nejzranitelnější, tak aby mohli mít alespoň důstojné bydlení a aby měli přístup na pracovní trh. Děkuji. Zdá se, že pan Clay zde není a tím se dostáváme ke zprávě paní Lulingové. Opět zde máme paní Rojtovou paní předsedající milí kolegové jsem ráda že zpráva výboru pro rovné příležitosti žen dostala tak širokou podporu při dnešním hlasování. jsem si vědoma že zajistit pro ženy podnikatelky srovnatelné sociální podmínky jako mají zaměstnankyně je především odpovědností členských států nicméně tato zpráva dává jasné mantinely kterými by se měly země řídit nepovažuji to za porušení subsidiarity ale pokud má někdo pochybnosti může iniciovat přezkoumání. díky lisabonské smlouvě to mohou učinit i národní parlamenty. jsem zvědavá zda toho kritici využijí či budou jen donekonečna planě mluvit. děkuji. paní Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem hlasovala pro tuto zprávu, protože podle mého názoru je eh, důležité zdůraznit, že ženy dostávají o 17,5 eh, menší plat za každou pracovní hodinu. A eh, v některých zemích je tato propast ještě větší. Já pravidelně podporuji eh, návrhy, které se zabývají řešením diskriminace žen v Evropě a jejich rozdíly v odměňování. Eh, opět paní Rojtová. paní předsedkyně odhlasovali jsme kontroverzní návrh protože ho náš výbor rozšířil a obohatil o zavedení označování země původu i v evropské unii. italští kolegové podali na plenárku dnes další návrhy na mimo jiné rozšíření nařízení i na obuv. velice tuto myšlenku dlouhodobě podporuji ale musí to být kvalitně připraveno evropskou komisí jde totiž o dořešení technických definic které parlament nemůže dobře sám dopracovat. proto je eh,

Hlasoval jsem o této, proti této zprávě, protože si nemyslím, že bychom měli říkat, že bychom měli znevýhodnit eh, tuto oblast. Teď se dostáváme ke zprávě Alves. Bardzo, dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Pani przewodnicząca. Děkuji, paní předsedající. Paní předsedající, rozhodl jsem se podpořit tuto iniciativu, protože nám umožňuje eh, podpořit rozvoj určitých evropských oblastí. Takovéto ekonomicky okrajové regiony existují v Evropě, existují dokonce i v střední Evropě a proto doufám, že eh, tyto programy eh, podpoří rozvoj těchto regionů eh, v oblasti zemědělství, rybolovu a podobně. Děkuji. Paní Edry Kajne ke zprávě pana Alvéze. Je to ke zprávě pana Alvéze? zemědělství v nejzdálenějších regionech? Paní předsedkyně, chtěla bych eh, eh, vysvětlit obavy eh, produkt, producentů banánů v těchto oblastech, které jsou také v rámci nejzdálenějších regionů. Jejich situace je velice obtížná vzhledem k tomu, že Evropská unie učinila dohodu s VTO se jeho americkými zeměmi a snížila dovozy z těchto oblastí. Chtěl bych říci, že v roce 2006 Evropská unie reformovala eh, OMC také pro oblast banánů, čili zde byl vyčleněn určitý rozpočet na pomoc producentům banánů v této oblasti a od té doby bylo vyčleněno 208 milionů každý rok pro produkce, producenty banánů eh, v Antilách, eh, na Azorách a na jiných ostrovech v nejzálnějších regionech. Měli bychom přivítat takovouto podporu, ale pro celou řadu producentů banánů to je nepostačující, čili bych chtěla požádat instituce, aby přijali nezbytná opatření, abychom pomohli evropským producentům. Děkuji. Nyní má slovo paní McGuinness. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Podporuji tuto zprávu, protože řeší otázku diversifikovanosti zemědělství v těchto regionech. Nicméně bych se vrátil k tomu, co říkal pan Čolaš, který hovořil o znovu otevření vyjednávání se zeměmi Mercosuru. A chtěla bych jenom uspokojit některé, kteří naslouchali, protože říkal, že chce zachovat evropský model zemědělství. Já si myslím, že bylo jasné z dokumentu komise, především eh, hovězí maso, drubežíje a vepřové budou velice ovlivněny právě tímto vyjednávání v rámci zemědělské politiky. Náš rozpočet je ohrožen, nebudeme mít možná dostačující rozpočet a opět jsme svědky ničení příjmů pro zemědělce. To nedává smysl a doufám, že komise veme v úvahu tento názor. Dobře, nyní se dostáváme ke zprávě Ashworth. Je to otázka zjednodušení SZP. Jako první, paní Mouvaj, prosím. Děkuji za slovo, paní předsedající. Jsem pro tuto zprávu, protože zjednodušuje tu masivní byrokracii, kterou musí snášet v dnešní době naši zemědělci. Jsem opravdu mm, ráda a věřím, že dojde k nastolení nového vztahu mezi jednotlivými agenturami právě díky přijetí této zprávy agenturami, které jsou zodpovědní především v postkomunistických zemích, například v Maďarsku, za realizaci společné zemědělské politiky a že dojde k zlepšení vztahu s farmáři, se zemědělci, že zamezíme tomuto terorizování a sankcionování ze strany Eh, agentur, která, které existovaly a že dojde opravdu k nastolení nových vztahů mezi zemědělci a agenturami, protože zodpovědnost není a neleží pouze na bedrech zemědělců, kteří musí informovat a poskytovat informace o těch nejmenších podrobnostech, detailech a tak dále. Ovšem stát by měl přesít svou odpovědnost i za situace, kdy například agentura neposkytuje včas finanční prostředky dostupné pro farmáře a farmáři by měli mít možnost se obrátit i na soudní, eh, i na soudy. Děkujeme, pan Antoniozi. Grazie, presidente. Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, já jsem hlasoval pro zprávu paní, pana Ašvorce, protože si myslím, že zjednodušení a usměrnění byrokratických opatření v rámci společné zemědělské politiky jsou nejenom vhodné a dobré, ale zároveň nezbytné pro to, abychom zajistili možnost využívání výhod eh, vyplývajících ze společné zemědělské politiky, tak aby farmáři nemuseli neustále být zahlcováni byrokracií a dalšími předpisy. Měli bychom prokázat vůli pro tuto jasnější, komplexnější legislativu, která bude zjednodušená. Měli bychom odstranit veškerá nadbytečná pravidla a zajistit sdílení osvědčené praxe mezi členskými státy. Děkujeme. Děkujeme. Pan Jar. Paní předsedkyně, společná zemědělská politika se musí neustále zkoumat eh, z hlediska eh, uplatnění v praxi, protože zbytečná byrokracie stojí nás a naše zemědělce spoustu času a peněz. Je třeba eh, provádět zjednodušení a týká se to velice často nesmírně komplikovaných předpisů cross-compliance. E, musíme zajistit, aby SZP byla transparentnější a jasnější. Zemědělci v EU by měli mít více času, e, který by mohli strávit na poli než u psacího stolu. Doufám, že bude respektováno toto důležité poselství naší zprávy. Děkuji, paní Doc. Uh, paní předsedkyně, hlasovala jsem pro tuto zprávu, podobně jako řada dalších, kteří jsou aktivně zapojeni do rozhovoru eh, s farmáři v jejich regionech. Klíčová věc, kterou neustále slycháme, je to, že je přílišná byrokracie v celém sektoru. Klíčový aspekt nové společné zemědělské politiky musí znamenat snížení administrativní zátěže. Legislativa musí být smysluplná a nesmíme omez, omezit farmáře pouze na výrobu potravin. Čili je důležité nejen zeštihlit legislativu, ale také flexibilitu na straně členských států. A důležité je, aby to učinila i komise a účetní dvůr. Evropský účetní dvůr v podstatě neprojevil eh, ani selský rozum ani flexibilitu, když uplatňoval sankce. To vede k velkému napětí a je zapotřebí většího rozumného přístupu. Je důležité také pomoci, co se týče inspekcí, co se týče jednotlivých eh, sankcí, protože skutečně musíme prokázat i našim daňovým poplatníkům, že se tyto postupy vyplácejí. Děkuji, paní McGuinness. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Já si myslím, že když hovoříme o takzvaném oddělování dekapelingu, tak jsme si vůbec neuvědomili, jaké jak mm, bude důležité, nebo jak, jakou důležitost budou hrát tyto, tato křížová plnění, kdy farmáři musí plnit asi 70 různých předpisů a tak dále. Proto bychom se měli ptát, jak bychom mohli zjednodušit tuto oblast. To je správné. Jedna záležitost, o které bych ráda hovořila, je oblast inspekcí. Máme zde takovou ucelenou inspekci, kterou provádí jednotlivé úřady, pokud jde o křížové plnění. Ovšem farmáři musí čelit dalším inspekcím ze strany zpracovatelů nebo retailových skupin a mm, různých dalších aktérů. A v této oblasti si myslím, že bychom spíše potřebovali koordinaci a ne duplikaci těchto inspekcí a kontrol, protože v podstatě nepřidávají žádnou přidanou hodnotu, pokud jde o kvalitu nebo bezpečnost těchto produktů. Naopak spíše je to nadbytečná frustrace frustrace a opravdu eh, komplikace, aby vůbec farmáři mohli dostat těmto podmínkám, proto vítám tuto zprávu. Děkuji, slovo má pan Takula. Arvoisa puhemies, ensinnäkin haluan kiittää raportoja Richard Ashworthia tästä hänen erinomaisesta... Dovolte, abych v prvé řadě poděkovala panu zpravodaji Ashworthovi za skvělou zprávu. Domnívám se, že máme věnovat eh, veškerou pozornost zjednodušení procesů, které souvisejí se zemědělstvím v Evropské unii. Naši průměrní zemědělci v Evropské unii Eh, bez tak nevědí, jak mají postupovat. Potřebujeme jasné, srozumitelné eh, modely a je také eh, třeba vytvořit větší důvěru mezi příslušnými orgány a zemědělci. Máme 27 různých zemí, různých kultur, které se snaží nalézt nejlepší postupy a proto máme opravdu eh, ten pravý důvod, proč přistoupit ke zjednodušení společné zemědělské politiky a doufáme, že budeme moci eh, postupovat dále na této cestě a ještě zjednodušovat tyto postupy. Děkuji. Domnívám se, že je to velice osvěžující mít takovouto zprávu, eh, která se vyslovuje pro zjednodušení to, protože předpisy jsou mnohdy velice komplikované. Potřebujeme také vzdělanostní přístup. Všechny aktuální témata by měly vést k cestě ke zjednodušení. Kdokoliv, kdo se setkal s zemědělci, tak E, vědí, e, že e, musí trpět přílišnou byrokracií a inspekce. Proto vítám tento návrh a chtěl bych říci, že řešení reform nerozhoduje o tom, jak se povede konkrétní farmě. Důležitá je budoucí kvalita a trvalá udržitelnost. A jsme tedy pro to zjednodušení. Děkuji vám. Nyní přejdeme ke zprávě Helgi Trupl, paní Jakemaki. Prezidenti, äänestin mietinnön puolesta, mutta... Vážená předsedkyně, hlasovala jsem pro tuto zprávu odstavec 44, pozměňovací návrh 5, jsem hlasovala jinak. Nicméně je velice důležité, že uhlíková stopa a množství je analyzováno, také budeme analyzovat veškeré náklady s tím spojené. Musíme mít jedno místo pro plenární zasedání a jsem ráda, že britská vláda nyní nanesla tuto otázku. Doufám, že i jiné členské státy nanesou tuto otázku. Budeme o tom hovořit eh, v oblasti životního prostředí, je nákladu a pokud eh, má Evropský parlament možnost využít peníze na to, abychom měli zasedání na dvou místech, tak nevíme nic o ekonomické krizi. Nyní je zpráva paní Rule. Paní Alfáne ke zprávě Rule. Děkuji. Já jsem se vlastně chtěla také vyjádřit k energetické účinnosti budov. Mohu eh, podat vysvětlení k této zprávě a později vysvětlení ke zprávě paní Rule. Prosím, eh, ale rychle. Děkuji. Co se týče zprávy energetické efektivnosti budov, hlasovala jsem pro protože jde o to, abychom od konce roku 2020 nově vybudované eh, budovy eh, vykazovali eh, energetickou bilanci nula. Je to zpráva Evropské unie, která usiluje o to, abychom v budoucnu Eh, vyráběli lepší energii a nemůžeme tolik let čekat. Členské státy se již nyní musí zavázat k usilování o tyto cíle. Atomové programy byly zahájeny eh, v Itálii na úkor životního prostředí a obyvatelstva. Byly to obrovské náklady. E, tento typ energie bychom e, nepotřebovali, kdybychom více investovali do energetické účinnosti. A teď vysvětlení hlasování ke právě paní Rüle. Hlasovala jsem pro tuto zprávu, protože se domnívám, že eh, zadávání veřejných zakázek musí být racionální. Týká se to také malých a středně velkých podniků, eh, které musí mít možnost se zúčastnit udělování veřejných zakázek a je třeba přitom respektovat sociální kritéria a kritéria ochrany životního prostředí. Veřejný veřejné instituce musí využít eh, této oblasti, aby dosáhlo transparentnosti vynakládání veřejných prostředků občané musí vědět, jak se nakládá s veřejnými prostředky. Je to velice důležité pro rozvoj venkova, pro boji s korupcí na místní a regionální úrovni. Děkuji. On the ruler report. Zprávě Lule, paní Rojtová, prosím předsedkyně veřejné zakázky patří bohužel také k největším příkladům kde vzniká korupce. ráda jsem podpořila zprávu paní reelové volající po zjednodušení veřejných zakázek ale současně upozorňuji že dokud evropská komise nezavede veřejný portál s informacemi o okolnostech podezřelých zakázek z fondů unie mnoho se toho nezmění soutěž nebude efektivní spravedlivá a dostupná pro malé a střední podnikatele. jde mi o monitoring a analýzy o referenční cenu za jeden kilometr dálnic například zveřejňování skutečných vlastníků vítězných firem včetně dceřiných firem holdingů a také jména o opakovaných vítězích aby to mohla prověřit média a veřejnost. děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Také jsem chtěla hovořit o energetické účinnosti budov. V podstatě nemáme žádné ústní vysvětlení, žádné pozměňovací návrhy. K této zprávě velice jasně odmítám tuto zprávu na základě odstavce 44 a 45 a také bodu odůvodnění A. V případě 44. Je to velice znepokojivé, ale v podstatě kde je tento Evropský parlament? V loňském roce jsme chtěli po Evropské komisi, aby učinila kroky, aby e, byly učiněny v oblasti mlékárenství. Byla to krize, měli jsme e, určité finance, které měly být e, poskytnuty a my jsme dostali stížnosti z Nového Zélandu. To není rozvojová země. A pokud tady budeme mít tyto odstavce, tak skutečně nepomáháme našim producentům v Evropské unii. Snižujeme výrobu v Evropské unii a to je neblahé také pro rozvojové země. Děkuji, paní Alfáno měla navázat podobně a paní Jatamaky taky, ale tato, na tuto zprávu nemělo být žádné vysvětlování hlasování. Pan Kelly. Mluvám se, paní předsedající, chci jenom říci, že souhlasím s kolegyní McGinnis. Měli jsme potíže s některými návrhy, které zde byly uvedeny a z tohoto důvodu jsme se nedrželi linie EPP, jak bychom udělali normálně. A paní McGuinness to vysvětlila, plně tomu rozumím a souhlasím s tím, co bylo uvedeno a věřím, že EPP se s tím také stotožní. Ke zprávě rané tu mám pana Vandalena. Děkuji vám. Já jsem podpořil tuto zprávu, protože to je dobré řešení takovýchto problémů v oblasti dopravy. Snažíme se harmonizovat právní normy, právní eh, normy, zejména v odstavci 17 společně eh, s dalšími částmi textu nás vedou k tomu, abychom eh, chtěli změnu článku, k tomu, abychom správně mohli harmonizovat normativu. Tato normativa musí být jasná pro všechny, kdo ji posléze mají realizovat. A potom odstavec 27, ten je velice důležitý, je využíván eh, ke správnou cíli. Nicméně neměli bychom eh, disproporcionálním způsobem provádět eh, kontroly. Je třeba zjistit, které jsou skutečně důležité eh, okamžiky a kdo provádí kontroly. Děkuji vám, paní předsedající. Zpráva Kolegy, kolegyně jasně zdůrazňuje, že tu jsou ještě významné rozdíly eh, v, ve zpracovávání důležitých eh, porušení sociálních předpisů v sociální dopravě v jednotlivých členských státech. A proto já jsem proto, aby tato opatření, která jsou navnuta, byla přijata ohledně harmonizace a narovnání situace ohledně sankcí pro porušení těchto předpisů a aby tedy vznikl jakýsi koordinační nástroj na úrovni Evropské unie. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Tímto přerušuji zasedání do 15 hodin.